Stále ještě mám několik sdělení, přečtu to. To je rady v prvním čtení, odůvodnění jejich přijetí a postoje komise. Názvy budou oznámeny v zápise z tohoto jednání. Tříměsíční lhůta poskytnutá parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, to znamená 30. září 2011 and my colleague will come and take care of that. Mm. Thank, Thank you very much, President. Now we will continue. A nyní budeme pokračovat s vysvětlováním hlasování.